Mes chers collègues, excusez-moi de se Milí kolegové, já se omlouvám za spoždění. A s velkým potěšením mohu konstatovat, že zahajujeme práci dnešního odpoledne a budeme mít slyšení o roli veřejné dopravy v řídce osídlených oblastech. Já zde zvítám eh, naše čtyři odborníky. Vítám vás srdečně na našem výboru. Jak všichni víte, mobilita je zásadní otázka v každodenním životě našich evropských občanů. Je to jeden z důvodů, proč náš výbor se rozhodl, že si zvolí toto téma. A ta mobilita je skutečným jaksi olejem v motoru ekonomického rozvoje a může být takovou pákou akční proto, aby zajišťovala více sociální spravedlnosti, protože pokud nikdo nemá přístup k mobilitě, no tak je nemobilní. Imobilita to znamená, že ti lidi se nemohou hýbat, že jsou uzavřeni. A to vede ke sociální nespravedlnosti. A další fenomén, který vidíme každý den, to je ta klimatická naléhavost, která nás nutí, abychom měli efektivní dopravní sítě, eh, pokud chceme nalézt skutečnou alternativu pro automobilovou dopravu, k, a, pro rodiny a občany, které žijí na venkově, je to i relativně drahé, ale často z důvodu zeměpisných a rozpočtových prostě nemají jinou možnost. Já bych ráda se nyní podívala na dobré praktiky, které již existují. Budou to jistě eh, také i případové studie, které nám přinesou mnoho inspirace v tom, jakým způsobem podporovat eh, veřejnou dopravu v nejodlehnějších regionech Evropské unie. Dámy a pánové, já mám obrovské potěšení, že vám mohu představit paní Pavlu Teles. Vy jste předsedkyně Institutu pro mobilitu měst a vesnic v Portugalsku. Velice vás vítám u nás na výboru. Rovněž se vítám pana Matiase Landána, který odpovídá za strategický rozvoj veřejné dopravy v regionu Varmaland ve Švédsku. Srdečně vás zde vítám na našem výboru, pane Landáne. Dále zde vítám pana Romana Štěrbu, který je profesor, který působí na Českém vysokém učení technické v Praze. Je to hlavní poradce generálního ředitele zprávy České železniční infrastruktury. Opět vás zde srdečně vítám a jako poslední zde vítám pana Steho, vy jste ředitelem, výkonným ředitelem belgické platformy Mobil 21. My experti budete mít maximálně každý 10 minut pro vás projev, proto abyste se mohli představit a představit výzvy, osvědčené praktiky a poté budeme mít rozpravu. Já začnu ženami, protože to je přirozené. Jako první má slovo paní Paula Teles. Prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji, děkuji všem krásné odpoledne. Já musím říci, že je pro mě velké potěšení, velká čest, že zde mohu respekt, eh, tady reprezentovat eh, mou zemi. Náš institut je eh, soukromý, a který spolupracuje s portugalskou vládou a spolupracujeme také s portugalskými obcemi a městami a podporujeme aktivity v oblasti udržitelné veřejné mobility. Mobilita je dnes eh, něčím, co je naprosto eh, výjimečně důležité a já musím říci, že je to téměř stejně tak důležité jako politika bydlení. Já si myslím, že pro občany a pro území je mobilita naprosto zásadní i pro náš, vlastně pro naše tělo, pro naše zdraví. A já jsem velice ráda, že jsem mohla přijmout vaše povzvání. My jsme velice malá země, Portugalsko. A já tady nyní začnu se svou prezentací. Naše země je velmi malá, jak jsem již uvedla. Jistě to i víte jsme velice od, od, na periferii, máme v podstatě jediného souseda Španělsko, jsme na Pirinejském polostrově, máme velkou námořní hranici, ale máme e, zemi, která je velice rozlišná v různých ohledech. Máme velké rozdíly mezi severem a jihem, jak co se týče velikosti vlastnictví, tak také e, co se týče počtu správních jednotek, máme pouze 10 milionů obyvatel, tři čtvrtiny portugalské populace není, je v podstatě pouze na pobřeží u moře, což samozřejmě vede k tomu, že máme velký problém ve vnitrozemí naší země, což je ten region blízký Španělsku, jak tady uvidě. 22% populace má více než 65 let, tak 11% naší populace má více než 75 let, 70% eh, obyvatel má nějakou fyzic, nějaký fyzický problém eh, i s mobilitou. Proto musíme být velice rychlí, proto abychom mohli eh, tím vlastně vyrovnává ten náš demografický problém. Portugalsko nemá jednotnou globální klasifikaci toho konceptu řídce osílené oblasti. To, co vidíte eh, zelené, tak to jsou vlastně celá ta oblast, která je u nás řídce osílená. A my jsme vypracovali národní program pro eh, územní kohezi už v roce 2016. Máme tam různá kritéria osídlení, hustota osídlení, demografie, eh, fyzické charakteristiky tého území, sociální, ekonomické a samozřejmě také dostupnost. V Portugalsku eh, máme různé problémy s říct osídlení osídlenými oblasti, ale můžu tady například říci, že nám, máme tam málo populace v těchto územích a ta populace čím dál tím více stárne, je čím dál tím nejméně kvalifikovaná a všichni ti kvalifikovaní nám odchází na pobřeží, do těch center, do měst a vnitrozemí se nám vysídluje. Také tam nemáme dobrou infrastrukturu, protože jak je tam malá hustota obyvatelstva, je tam samozřejmě mnohem menší ekonomická aktivita, jak si jistě dokážete představit, což zase souvisí se těch obyvatelstva, protože to jsou ekonomicky neaktivní lidé. To je e, tedy bohužel naše realita. E, a také tam máme nízký míru účast obyvatel na veřejném životě. My tedy se snažíme nějakým způsobem mít proti tomuto trendu vylidňování těch říce osídlených oblastí. E, snažíme se tedy aby vlastně jsme i oživili ekonomickou činnost na tomto území. V Portugalsku máme v podstatě i dva typy území, co se týče mobilitiky. Pak máme Portugalsku, které je na železniční šítě, naše železniční je a na silniční sítě. Silniční sítě je u nás velice kvalitní. A opět zase je lepší síť na pobřeží než ve vnitrozemí. Železniční síť bohužel nikdy nebyla prioritou v politik posledních desetiletí, proto je tak trochu stranou. Máme špatnou železniční síť, velice omezenou. V dnešní době ani nemáme to co chce rychlostní síť. A Vše je ve veřejných rukou, nemáme nic privatizováno a bohužel nemáme dobře funkční železniční síť. Momentálně veřejné politiky v Portugalsku, jak jistě víte, se snaží posílit e, eh, zrežniční síť. Já doufám, že se to rychle podaří. Říct o silné oblasti bohužel dále ztrácejí obyvatelstvo. Takže tady máme i nižší poptávku po dopravě. To je velký problém. Souvisí to také s finanční udržitelností, využívání těch šítí, eh, kvalita služeb se zhoršuje, základní vybavení se musí velice omezovat a dopravní prostředky jsou čím dál tím více Eh, jaksi omezenější, to je jejich nabídka. Co se týče z hlediska eh, v Portugalsku, co se odhrává z hlediska legislativy, eh, my samozřejmě máme deset let pro to, abychom mohli adaptovat celý náš dopravní systém evropský v souladu s evropskými předpisy. My jsme bohužel udělali špatnou práci. V podstatě nám ten čas unikl. A nyní se snažíme pracně jak si dohánět veškeré tu práci, která byla zanedbána. Jsou tady udělávány nové koncepce, je tady decentralizace dopravních eh, úřadů na eh, oblasti my nemáme regiony jako v ostatních zemích, ale máme pouze takové, taková municipia, která jsou, eh, vytváří větší celky a mají jistou správní kapacitu. Snažíme se ní přijmout nový právní režim dopravní služeb, se kterými se pojí velký problém právní povahy. Chybí nám jasné plánování v oblasti dopravy, nebylo plánování sítí a nebylo plánování ani e, plánování toho, jak se přizpůsobit e, tomu, že nám městská centra rostou. Orgány momentálně se snaží tedy dohnat to, co bylo zanedbáno. A je třeba si uvědomit, že je třeba, aby Evropská úroveň dohlížela na práci, která se odevíjí v Portugalsku na tomto poli. A hlavně pro Portugalsko je důležité plánování. Na závěr bych ráda zmínila několik dobrých opatření či osvědčených praktik, které máme momentálně již na stole a budeme se jim věnovat během příští let. Opatření číslo jedna. Je velice důležité abychom měli povinné plány udržitelné městské mobility. Tyto plány předkládá většina evropských měst. Já jsem se účastnila mnoha schůzí k tomuto tématu a Portugalsko je jedno ze zemí EU, které ještě nemá, které ještě nemá takovéto plány. Ale některé eh, vlastně města toto plánování udělalo již dobrovolně, když tam nebyla povinnost. Máme tady zákon, který se týká veřejné dopravy a další zákony, které se s tímto pojí. Vše toto musíme ovšem dopracovat, aby to bylo multifunkční a integrované. Potřebujeme samozřejmě autobusy, možnosti pro eh, to, kde by tedy ty autobusy mohly být potom odstaveny a tak dále. Potřebujeme tedy dobré plány pro mobilitu. Potřebujeme plán akce udržitelné mobility. Je třeba, aby veškerá města a obce to realizovaly, ale na to potřebují také peníze. A Zatím všem nám chybí odpovídající studie. Další opatření to je podpora flexibilní dopravy právě pro říce o sídlené opravy. Nemáme jiné řešení. Není možné, aby velká plocha, která je říce osídlená, měla stejné množství linek, autobusů a všeho jako oblasti, které jsou osídleny hustě. Je třeba, aby tam bylo tedy flexibilní řešení, my ho momentálně rozprasováváme, máme takovou pracovní skupinu, která se tomu věnuje, snažíme se také přebírat osvědčené praktiky a realizovat je u nás v Portugalsku. Flexibilní doprava je pro nás skutečné řešení. Další opatření, důležitost přístupnosti a univerzálního designu. I zde potřebujeme, aby nám pomohla Evropa. Městská mobilita musí být taková, aby zajistila mobilitu pro všechny. Máme mnoho oblastí, kde žije velice eh, stará populace a tady také máme problémy s mobilitou, veškeré ty dopravy, veškeré ty infrastruktury ve městech. Toto vše musíme zaintegrovat a přizpůsobit to podmínkám toho všeobecného designu. My na tom v Portugalsku pracujeme. Samozřejmě i zde máme spoždění, ale snažíme se ho dohnat. Čtvrté opatření je podporovat delokalizaci služeb. O co jde? Pokud máte říce osídlené, eh, říce osídlený region, neexistuje jiné řešení. Služby se musí hýbat k zákazníkovi a neopačně. Potřebujeme vytvořit takové služby, které budou inovativní, flexibilní a které budou schopny vlastně se delokalizovat právě do těch oblastí řídce osídlených. Týká se to například i zdravotních služeb v naší koncepci. A poslední velmi důležité opatření v Potrogarsku. Jsme velmi malá země, a máme obrovské území říce osídlené, které eh, sousedí se Španělskem. Měli bychom se zapojit do koncepce euroměst. V Portugalsku máme mnoho měst, které jsou blízkosti Viga, Salamangy a dalších španělských měst, ale je tam bariéry a to je španělská hranice, ani ty prostředky veřejné dopravy jezdí přes hranice. A zde by bylo třeba něco změnit, přistupovat k tomu přeshraničně, využívat jakési dopravní euroregiony. Dobré příklady již existují a je třeba na tom dále pracovat. Toto je tedy těch pět opatření, která jsem chtěla nadnes zde k diskuzi. Některé už jsou velmi rozpracovaná, z nich současnou portugalskou vládou. Jiná z nich teprve připravujeme. Musíme to také slodit s naším bojem proti klimatickým změnám a také s naším cílem dekarbonizace. Portugalsko momentálně se velice snaží jak na úrovni obcí měst, tak na úrovni vlád. Pracujeme na udržitelné mobilitě a uděláme vše pro to, aby se nám to podařilo správným způsobem rozpracovat a abychom podpořili ty základní linie doprav, dopravní obslužnosti, které chceme mít v Evropě. Děkuji vám všem a velice ráda zodpovím na veškeré vaše dotazy. Děkuji mnohokrát za prezentaci situace v Portugalsku a nyní dám slovo panu Landánovi na 10 minut. Prosím. Děkuji. Pracuji pro eh, vlast veřejné eh, dopravy eh, Vermland. Now it works. To funguje? My jsme mezi Oslem, pak je tady další mm, část Švédska eh, na hranici s Norskem. Eh, k Vermlandu pár slov. Máme 281 tisíc mm, obyvatel, eh, zhruba 17,6 obyvatel na kilometr čtvereční. Hustota obyvatel a máme municipalitu Karlstad, tady je 62 obyvatel eh, na kilometr čtvereční a pak to rozbije municipalita. Zhruba 50 eh, populace ve Venlandu žije eh, v Karlstatu a kolem něj, v severní části Venlandu. A 40 o populace žije Venlandu žije v něčem, čemu říkáme říce osídlené oblasti. 10 žije ve vesnicích, které mají do tisíce obyvatel a 30 žije ve vesnicích s méně než 200 obyvateli. A to jsou ony eh, oblasti označené na mapě dlouhé. Pokud mluvíme o eh, železničních zastávkách a autobusových, tak tady pokrýváme 90 to je eh, celkem 1500 eh, metrů eh, k autobusové zastávce nebo k železniční stanici vzdálenost. Některé mnohdy nemůžete využívat těchto služeb pro denní dojíždění, pokud se podíváte na zastávky, kdy můžete denně dojíždět. A tady hovořím o v vzdálenostech v každém eh, směru, tak zhruba je to 76 eh, eh, obyvatel. Ale teď budu mluvit ještě o dalších 20 a chci říct, co děláme dnes. Dnes máme vysoce kapacitní veřejnou dopravu mezi městy v regionu. A Máme tady eh, dopravní služby, které eh, pomáhají dostávat rezidenty do transferových bodů eh, kolem těchto tras. Také budováváme karparky v těchto transferových hm, bodech, to znamená, přijedete autem do jednoho z těchto dopravních bodů a pak můžete pokračovat jiným, jinou způsobem dopravy. A dnes to je nejefektivnější způsob Eh, jak vytvořit přístup eh, k veřejné dopravě pro určité oblasti ve Vermlandu. Díváme se také do budoucna a eh, tady vidíme neustálou potřebu zlepšovat vysoce kapacitní dopravu a služby ve městech. Máme tady dost ve Vemlandu celkově dobrou, dobré dopravní služby a máme veřejnou dospravu také. A to jsou služby, které, jako například malá vozidla, auta, která e, jsou umistována kolem regionu. Můžete používat i smartfony a Eh, můžete eh, si eh, zavolat z domu, nechat se zavést. Ta auta přijedou ke dveřím a zavezou vás, kam budete potřebovat. Máme tak něco, čemu říkáme carpooling v některých oblastech, které jsou hodně málo osídlené, máme velký počet doprav, podniků pro dopravní služby. Jsou to někdy i soukromé služby a velkou část veřejné dopravy, to jsou právě ony CAPAX a nebo carpooling. Máme tady také eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. A chtěl jsem ukázat, jak eh, tady pracujeme ve Venlandu dnes, první případ. Eh, to máme budoucí cesty do budoucna. Ehm, máme na to švédské označení, toto je experiment a zažijeme, kolik by to stálo, když bychom využívali eh, tyto ehm, vozy. Jde nám o to, abychom pokryli ehm, běžné poptávky, poměl poptávku v dopravě. Jsou to školní autobusy a také jiné eh, služby Eh, máme tady také eh, dopravní spojení pro lidi s fyzickým postižením, tělesným postižením. Ty nejsou ještě úplně využívány. Otázka, jestli můžeme více eh, používat. A myslíme si, že to možné je. Stalo by nás to asi ročně 800 tisíc ročně, pro, kdyby to pokrylo celý tento region. To není zas tak moc peněz, ale Eh, musím říct, že zapotřebí se dívat eh, dopředu ehm, a ehm, znamenalo by to pár hodin ráno, pár hodin odpoledne, eh, kdyby se tyto vozy mohly používat. Další případ je, který budeme zavádět v létě tohoto roku. To je oblast Fageras. Ehm, to je tam černá šipka, je tady 442 obyvatel a um, hustota obyvatel 6,14 obyvatel na metr, kilometr čtvereční. Je, je to Interreg projekt evropský, je kombinovaný a je zacílen na to, aby se využívaly eh, kombinované způsoby dopravy. Máme tady různé platformy možné spolupráce a eh, nabízíme různé alternativy eh, soukromým majitelům vozidel v těchto oblastech. A co je zajímavé na této věci, je, že hodně se eh, tady mluví o tom, že poskytujeme služby a chceme se podívat na to, jaké potřeby eh, tady potřebujeme dnes v tomto eh, vozovém parku. A máme také pravidelná setkání s různými združeními v tomto v této regionu Fageras. A jedna věc, která je zajímavá, je spolupráce s jedním obchodem s zeleninou, to znamená, tady třeba během pěti minut můžete sem dojet z Fagerosu, můžete si mm, zarezervovat, můžete si vzít tašku předem a necháte ji v takovém chladícím boxu ve Fagiosu, to znamená, kdybyste jeli ehm, vlakem, eh, tak můžete nechat tašku v jedné z těchto chladicích boxů a pak můžete poslední kousek pokračovat buď vlastním vozem, nebo eh, jedný, můžete zvolit nějakou, nějaký prostředek veřejné dopravy. A toto tady nemusíte brát auto celou cestu tam a sem, jenom proto, že chcete někde nakoupit eh, zeleninu a také pak školní autobusy bychom mohli efektivněji využívat, využívat. Problém je v tom, že málo kdy víme předem, eh, jestli každé dítě, které naštěvuje eh, školu, pojede každé ráno tímto autobusem do školy. Je možné, že bude někde spát jinde nebo s přáteli, což znamená, že je velice těžké tady napídnout tyto volné kapacity eh, nebo autobusy za tímto účelem. Takže musíme zvážit, jestli máme volné kapacity. A pokud je máte, můžete si to předem zabokovat a můžete cestovat školním autobusem. A tady máme mapu jsou tu školní autobusy, které jezdí po regionu Fageras. Vidíte, že to e, je dost dobrý přístup k této veřejné dopravě i pomocí školních autobusů. A konečně máme před sebou výzvy. Jedna z nich je financování. Musíte financovat dobrou veřejnou e, dopravu v těchto oblastech, což může být velmi e, drahé. Takové cestovné pro jednotlivé osoby a pak vidíme, že je tu potřeba dalších pilotních projektů. Chceme se eh, snažit hledat další řešení a dále zlepšovat celý systém, tak abychom byli stále lepší. A jak jsem říkal, pravděpodobně se to bude, budeme mít stále více soukromých eh, provozovatelů a aktérů v těchto typech služeb. Takže si říkáme, kterou část bychom měli převzít my, do, a měli by za ní zodpovědnost, zodpovědnost a kterou část by měl převzít soukromý sektor. Je možné, že budou moci také spolupracovat, tak abychom měli efektivní a dobře fungující eh, veřejnou dopravu. A například máme carpools, máme eh, sdílení aut eh, v rámci venkovských komunit, další služby. A když máte možnost, bychom měli možnost více spolupracovat s těmito aktéry, tak bychom asi mohli poskytnout efektivnější, lepší eh, veřejnou dopravu. Děkuji. Merci beaucoup pour votre... Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Bylo to velice zajímavé. To, že dáváte k dispozici tu čerstvou zeleninu, to je vynikající, o tom jsem ještě nikdy neslyšela. Budeme pokračovat a nyní dávám slovo panu Romanovi Štěrbovi. Prosím, máte slovo na 10 minut. dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, vás seznámil s integrovaným dopravním systémem eh, realizovaným v území středočeského kraje který je vlastně v okolí centrální aglomerace České republiky, což je hlavní město Praha, čili je provozován ve, ve velmi úzké kooperaci s pražskou integrovanou dopravou. Eh, prezentaci jsem si rozdělil na části, které považuji za stěžení při řešení dopravního systému, a to je eh, teritoriální pojednání, tedy respektive je potřeba vycházet z územního plánování při Eh, sestouvání kvalitního systému dopravní obslužnosti v území. Dále dopravní infrastruktura je naprosto stěžejním předpokladem pro efektivní dopravní systém, především infrastruktura teda železniční, jakožto páteřní dopravy, která má eh, vlastně i malé ekologické dopady eh, celospolečenské. Další část dopravní řešení integrovaného vlastně napojení konkrétního konkrétně oblasti, konkrétně Rakovnická, dále státní ingerence, státní regulace v oblasti veřejné dopravy, potom samotný integrovaný dopravní systém a v neposlední řadě také integrace s individuální dopravou. Propojení vlastně nabídka uh, uživatelům individuální dopravy prostřednictvím třeba záchytných parkovišť Park and Ride. A na závěr tedy krátké schrnutí doporučení, které bych si dovolil eh, auditoriu předložit. Co se týče, eh, co se týče polohy, tak eh, z pohledu kontinentální Evropy dá se říct, že Česká republika leží v samém středu. Z toho teda středočeský kraj je centrálním krajem, je největším krajem v České republice. V období od vlastně sametové revoluce probíhá poměrně razantní proměna osídlení v celé České republice kdy eh, zhruba 30 populace eh, se pohybuje vlastně směrem k největšímu zdroji pracovních příležitostí, a to je Praha. Z toho ovšem 20 se usazuje v těch středních Čechách z důvodu kvalitnějšího života mimo tu vlastní jádrovou aglomeraci. Bohužel eh, dopravní infrastruktura nebyla na tuto dramatickou proměnu vlastně osídlení připravena a řeší se dosud vlastně eh, modernizace a výstavba další kapacitní infrastruktury, která by zvládala ty aktuální požadavky na přepravu. Co se týče eh, administrativního uspořádání, do roku 2000 byly středoč, byl středočeský kraj rozčleněn do 12 okresů, ty následně byly prostřednictvím zákona o zřízení krajů nahrazeny jedním, tedy středočeským krajem. Uprostřed vidíte teda oblast samostatného a hlavního města Prahy, což eh, samozřejmě činí poměrně zvláštní, eh, zvláštní eh, zvláštní situaci prostřední Čechy, protože vlastně třeba sídlo kraje je na území jiného územně správního celku, toho hlavního města Prahy. Co se týče počtu obyvatel, středočeský kraj má, je největší vlastně z krajů v České republice, má necelých 1,4 milionu obyvatel a jeho rozloha je více než 11 000 km čtverečních. tím, tím z důvodu toho, že vlastně nahrazením těch 12 okresů vznikl jeden velký kraj, tak vláda prosadila eh, v poslanecké sněmovně uspořádání vlastně takzvaných obcí s rozšířenou působností, které mají přiblížit vlastně tu samozprávu a přenesenou státní zprávu blíže občanům, aby nemuseli jezdit do sídla vlastně kraje a aby to měli vlastně v dosažitelné vzdálenosti to znamená, svým způsobem je to i vlastně minimalizace přepravních potřeb, zkrácení dojížďky za úřadem, za státní správou, ale i za samozprávou, protože ne všechny obce samozřejmě vykonávají všechny administrativní eh, požadavky a povinnosti. Co se týče, co se týče nejhustěji osídleného okresu bývalého oblasti, tak to je oblast eh, Praha Západ na západ teda od hlavního města Prahy a nejméně osídlený je oblast Rakovník, kolem města Rakovník. Je to bohužel i z toho důvodu, že, jak jsem zmínil, tu masivní, masivní osídlování toho prostoru středních Čech eh, obyvateli, kteří chtějí mít pracovní příležitost v hlavním městě Praze jakožto nejbonitnějším zdroji obživy, nejlukrativnější pracovní příležitostí, nejvíc pracovních příležitostí, tak bohužel Rakovník zůstává stranou tohoto trendu a to právě z toho důvodu, že není, není k dispozici kvalitní, kapacitní železniční infrastruktura a dojíčka do Prahy je vlastně časově zvládnutelná toliko autobusovou nebo automobilovou dopravou. Čili i z toho důvodu ten rakovník zůstává vlastně jakoby stranou toho masivního rozvoje eh, sídelních oblastí v jiných částech středočeského kraje. Eh, co se týče silniční infrastruktury, tak i tady teda ten rakovník, eh, nevím, nakolik je to zřetelné, jsou fialovou barvou, jsou zvýrazněny dálnice, v území středočeského kraje. I tady teda ten Rakovník má vlastně nejmenší délku dálnic, eh, takže vlastně co se týče infrastrukturního vybavení je velmi jakoby poddimenzován eh, oproti teda ostatním oblastem. I to vlastně potom způsobuje, že není atraktivní pro obyvatele, aby tam zakládali eh, svoji, svoji životní etapu co se týče eh, vzdálenosti toho, té oblasti Rakovník od hlavního města Prahy, tak je to 70 kilometrů zhruba, čili to je vzdálenost, která dneska je běžně využívána k denní dojížďce do hlavního města, ale pokud je to teda nějaká kapacitní železnice. Tam, kde je kapacitní železnice, dojíždí se klidně až do vzdálenosti třeba 130 kilometrů. Pokud se bavíme o konvenční železnici, ne o vysokorychlostní železnici. Co se týče železniční sítě, tady vidíte železniční síť nebo síť železničních tratí prokreslenou vlastně společným jednotným tarifem eh, té středočeské a pražské integrované dopravy, kde je eh, zapotřebí říci, že teda cestující, který použije jakýkoliv druh dopravy, jaký, eh, provozovaný jakýmkoliv dopravcem, tak cestuje s jedním jednotným jízdním dokladem ten jízdní doklad už dnes není pouze třeba v papírové podobě, ale jsou to i takzvané smart karty, které vydává buď integrovaný dopravní systém nebo jednotliví dopravci a dá se na něj nahrát aplikace toho integrovaného dopravního systému. A dokonce je k dispozici i takzvaná virtuální jízdní jízdenka, která se dá nahrát třeba i na platební bankovní kartu. Čili už ten cestující si nemusí pořizovat zvláštní jízdní doklad, zvláštní nosič, ale může využít to, co má vlastně k dispozici i pro jiné účely. Eh, co se týče eh, postupující integrace, eh, jak už jsem naznačoval, tak ta oblast Rakovnická je celkově jakoby upozaďovaná. Je to i z toho důvodu té nedostatečné infrastruktury. Nicméně plná integrace té oblasti proběhla vlastně od začátku stávajícího grafikonu to znamená od 15. prosince loňského roku 2019. Tady vidíte systémové schéma vlastně linkového vedení, co je klíčem pro integraci. Za prvé, ty linky nejsou navrhovány samotným dopravcem, tak jak by vyhovovalo dopravci z hlediska oběhu třeba vozidel na těch linkách, ale jsou diskutovány velmi detailně s jednotlivými obcemi ty obce zase diskutují se svými občany a na základě těch potřeb v místě a čase je navrženo jak linkové vedení, tak i časová poloha spojů na těch linkách, tak aby to opravdu vyhovovalo potřebám dojišťky těch eh, občanů do škol, do zaměstnání, na úřady a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně třeba v oblasti toho eh, centrálního správního města Rakovník ty regionální linky, které jsou vedeny v rámci té integrované dopravy, tak jsou vlastně začleněny do systému městské hromadné dopravy a to tak, že jeden ze spojů na té lince je veden přes hranice města. Ve stejném standardu, stejné označení, stejné vybavení vozidla, eh, stejný tarif a tak dále. Čili Eh, z pohledu cestujícího on se setkává vlastně s jednotným rozhraním, s jednotným interface vůči veřejné dopravě jako celku a ta veřejná doprava vlastně tvoří jednotný, jednotný standard a je vlastně Není variant, nejsou varianty jednotlivých dopravců, ale jedna alternativa vlastně individuální dopravě. Tady vidíte ještě zapojení tratě, jak jsem zmínil, ta železnice je tam velmi nedostatečná, je poplatná vlastně době vzniku před eh, zhruba 160 lety bez jakýchkoliv modernizací zásahů, eh, třeba narovnávání tratí, eh, zlepšení směrových poměrů té trati pro zvýšení rychlosti vlaků na té infrastruktuře. Takže tam čeká určitě ještě <clears throat> především stát velké investice pro to, aby vlastně dokázala ta železnice eh, pomoci tomu eh, regionu. Eh, tady bych si dovolil promítnout, jakým způsobem stát vlastně ingeruje do oblasti veřejné dopravy. Vychází to, vychází to z, samozřejmě z nařízení Evropské, Evropského společenství 1370 o osobní veřejné dopravě, dále zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Stát je povinen ze zákona mít koncepci veřejné dopravy, to je naprosto klíčové. Stát musí zpracovat koncepci poprvé podle zákona, teda od 30. září letošního roku. Dále je povinen stát a každý objednatel, to znamená i kraje, mít plán veřejné osobní dopravy, počínaje 1. lednem 2012 Dále je povinnost každého objednatele veřejné osobní dopravy objednávat tu dopravu tak, aby byla navzájem integrovaná mezi druhy dopravy, mezi dopravcemi, to znamená především společný tarif. Dále konektivita, interoperabilita, e-ticketing, výběrové řízení na dopravce a standardy kvality, včetně teda přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a třeba i průměrného stáří nebo maximálního stáří vozidlového parku. Co se týče eh, státních eh, zásahů, tak velmi asi známé z České republiky je eh, zlevněné jízdné pro osoby, pro děti do 6 let 100% slevy, pro žáky do 15 let 75% sleva, pro studenty do 26 let 75% sleva a pro seniory nad 65 let věku 75 sleva stát vynakládán za tímto účelem kompenzace dopravcům ve výši 5,78 miliardy korun každý rok, respektive za minulý rok vynaložil takovouto částku. Kromě toho středočeský kraj ještě poskytuje svým občanům z toho důvodu, že jsou vlastně v odlehlejším v úvozovkách, v odlehlejším vzdálenosti od eh, hlavního města Prahy, tak jim poskytuje formou darovací smlouvy možnost uhradit i tu zbylou část toho jízdného. To znamená, pokud on má platit 25%, tak to za něj přibírá kraj formou darovací smlouvy. Tady vidíte denní dojížďku z jednotlivých oblastí středočeského kraje do hlavního města Prahy, k tomu se když tak potom můžeme vrátit. Eh, jaké uspořádání organizace, eh, objednatel, kraj, organizátor a dopravci. A potom vyhodnocení teda můžeme nechat na diskuzi. Děkuji, omlouvám se za překročení času. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, která byla velice obohacující. Děkuji vám, vím, že není jednoduché dodržet to časové vymezení. Vy jste s takovým zájmem nám to zde představil, takže já to chápu, že jste trošičku překročil. A v neposlední řadě bude mít slovo pan Christiansen z belgické platformy Mobile 21. Prosím, máte. Ano, děkuji za pozvání, jsem rád, že mohu zde být. Eh, chtěl bych eh, vám dnes dovolte mi, abych vám dnes ukázal zkušenost uživatele, eh, přímou um, uži, eh, um, zkušenost uživatele, který využívá veřejnou dopravu a systém mobility. Ale nejprve bych eh, vás chtěl požádat, abyste udělali takové malé cvičení. Představte si, že musíte odmítnout nějakou novou práci, nějakou aktivitu, kterou opravdu rádi provozujete. A musíte říct ne, protože prostě nejste schopni tam dostat. Tak to je denní rutina pro stále větší počet lidí. A v zásadě je to denní denní, opravdu denní rutina. Proto jsme udělali takový výzkum a co jsme zjistili, ve většině evropských zemích dnes a myslíme si, že to je ostudné. Eh, máme nádherný projekt, který se jmenuje European Union a eh, je to jeden z našich mm, eh, mm, pilířů, ale to, co se tady děje v dopravě, je ostudné. Udržitelnost, udržitelná mobilita. Máme tady, společně se mluví o výzkumu, o udržitelné mobilitě. To je více než bezpečná mobilita, je to víc než ekologická mobilita. Šlo by tady, mělo být o férovou mobilitu taky. Mluvíme o férové mobilitě, o dostupné, dosažitelné, něčem, co si můžeme dovolit. A to nás přivádí k jádru toho, co, co, má, co je chudoba v oblasti. Eh, no, někdy musíme říct eh, ne eh, a to ovlivňuje náš každodenní život. A proto si myslím, že bychom všichni měli vynaložit úsilí a vyřešit tuto chudobu v oblasti dopravní mobility. Ehm, tento systém mobility dnes ehm, skutečně trestá lidi, kteří si nemohou dovolit koupit auto nebo kteří nemají přístup k veřejné dopravě, protože kvůli věku, kvůli znevýhodnění, postižení a nebo kvůli místu, kde žijí. A to je klíč. Dnes máme tady oblasti, které jsou, nejsou tak hustě osídlené a lidé jsou doslovně paralizováni, protože se nemohou třeba dovolit auto nebo e, nemají žádný přístup k řádné dopravní, veřejné dopravě. 16,7 to je číslo, no, počet lidí, kteří jsou vystaveni riziku nízkého příjmu tedy eh, příjmová chudoba, jak tomu říkáme. Souhlasím s vámi v tom, že příjmová chudoba není nejlepším ukazatelem pro chudobu v oblasti dopravy, protože eh, někdo eh, může, nemusí to tak být, ale je to dobrý ukazatel. Je to alespoň přibližný ukazatel, když mluvíme o chudobě v oblasti dopravy. Ono vůli velikosti 16,7%, to je velký počet lidí. Chudoba, a zase se tady vracím k tomuto, Ehm, je taková síť ehm, sociálního vyloučení. A tato síť to je eh, něco, co si můžete představit jako tento ehm, obrázek. Nedostatek mobility to je červená nit v této síti eh, sociálního vyčlenění. A eh, studie, kterou jsme dělali s 50 sociálními institucemi, které se zabývají lidmi, kteří jsou chudí, tedy mobilita není jádrem, nebyla jádrem jejich expertízy, nebyla jádrem jejich aktivit. Vidíme, že 90% těchto lidí prohlásilo, že problémy s mobilitou a problémy s tím, že se někam nedostanete, jsou v podstatě jedním z každodenních problémů, před který stojí. A to je dost hodně. Dva, dvě důležitá pozorování byla učiněna v tomto výzkumu. První. Nedostatek mobility vede k sociálnímu k exkluzi. Dokonce vidíme, že chudí lidé, a já to řeknu na rovinu, chudí lidé cestují méně. Chudí eh, lidé cestují opravdu naprosto méně než ostatní. Další optimistické pozorování. Chudí lidé mají tendenci eh, cestovat zeleněji. Pokud eh, cestují, tak cestují zeleněji. Ne, že by to byla jejich volba na neštěstí, ale jsou to k tomu donuceni. Prostě musí. Jaké jsou destinace, které, ke kterým se těžko dojíždí? Jedna z nejvě, nej, která je nejvíce nahoře, to je práce. Místo práce, přístup k trhu práce, to je kýčem pro tyto lidi. Rodina, přátelé, aktivity volnočasové, zdravotní péče, kombinace těchto destinací a v neposlední řadě vzdělání a školení. To patřilo mezi e, šest nejčastěji e, uváděných míst, ke kterým se těžko dostáváte. E, krátký příklad flámského trhu práce. Já jsem jsem téměř upadl, když jsem četl výsledky tohoto výzkumu, který jsme provedli eh, v provincii v Limburg. Víc ne, méně než 20 prací, eh, které, které, které můžete dojet eh, během jedné hodiny jízdy autem, Eh, se, eh, jsou stejně tak možné přístupné, když jedete hodinu veřejnou dopravou. Eh, v, v velmi zahustěných oblastech, jako Flandry, to je ostudné, to bychom měli opravdu vyřešit. A mohu jenom odhadovat tato čísla v řídce osídlených oblastech. Řidičský průkaz, ten se stal také požadavkem pro získání místa. Pokud nemáte řidičský průkaz, tak v podstatě nejste kvalifikován k tomu, abyste toto místo získal. Hledání místa pracovního, a to je jedna z nejhroznějších výsledků, které vyplynuly z studie, hledat místo bez auta e, trvá o 6 měsíců déle, než kdybyste auto měli a se vzdělání, eh, školení, vaše kvalifikace, eh, to už není nejdůležitější determinantou, abyste vlastně získali toto pracovní místo, ale je to přístupnost, způsob, jak se za, tímto, za touto prací dostanete. A to je něco, čemu jsem vlastně nevěřil, když jsem to poprvé viděl. Ověřovali jsme to stále znovu, tato čísla ze studie, ale je to tak, byla jasná. Co jsou vlastně překážky, před kterými lidé stojí, když se snaží využít náš systém mobility? Za prvé, a asi vás to nepřekvapí, je nedostatek finančních zdrojů. Ale také žádné dopravní prostředky, nejsou tu auta, daleko od autobusové zastávky, špatná spojení a tento typ hm, překážek. Hm, fyzické, fyzická omezení to jistě, ale také nedostatek kompetencí. Neumím, či, ne, nemohu číst, nevidím, nejsem schopen pochopit eh, systém do eh, veřejné dopravy. Také nedostatek kompetencí, to znamená, že lidé nemohou jezdit na kole. Ve Flandrech například 50 tisíc lidí neumí jezdit na kole nebo nejezdí na kole. Pro mě zvlám je to naprosto nepochopitelné. Já vůbec nechápu, jak je něco takového možné. Psychologické bariéry, strach eh, z toho je veřejnou dopravou. Máme město z Aschol. To je 12 minut eh, od větého velkého města. Jenom 12 minut přímým eh, vlakem. Neexistuje jednodušší spojení, ale lidé mají strach strach eh, si sednout do tohoto vlaku a je do jiného města, protože eh, si říkají, třeba skončím někde v Bruselu a co pak kognitivní bariéry. Mm, nejsou schopni číst, to už jsem říkal, nedostatek informací, nedostatek infrastruktury a samozřejmě stále ještě diskriminace. Eh, objevil se rasismus, který tady také hraje určitou roli v oblasti mobility. Jaké jsou etické otázky, když hovoříme o těchto 150 sociálních institucí? nebo kritické otázky. Nabídka lidé, kteří jsou méně kvalifikovaní eh, nebo jsou na té nižší škále příjmu, Většinou mají tendenci eh, mít pracovní místa, která eh, eh, potřebují tedy veřejnou dopravu, je to mimo dopravní běžnou, běžné hodiny, odjíždějí v pět ráno a máme tady autobusovou službu, autobusovou dopravní služby ve Flanders a někteří začínají pracovat v 7 až v 8, ale to pro ně je velký problém. Náklady. Mělo by to být dostupné finančně. Máme tady například systém v Belgii, který můžete dostat, se zaplatit přes u náhrad nebo úhrady, český kolega také o tom mluvil, ale musíte vědět, že tady existuje tento systém úhrad nebo příspěvků. Musíte o to zažádat. Takže automatické právo na tento systém příspěvků. Prostě se o to nemusíte na to ptát a žádat o to prostě to dostanete. Dále dovednosti, eh, schopnosti, jak jezdit na kole nebo jak využívat eh, systém veřejné dopravy. Eh, hodně se musí udělat s mobilitou jako službou, to je jedno z řešení. Jistě, mohlo by to být jedno z řešení, ale musíme mít na to smartphone někdy. Většina z toho se dělá přes smartphone. Někde, někdy lidé chytré telefony nemají ehm, protože je mm, těžké, je to nákladné si to pořídit, mm, dobré plány, ehm, je těžké někdy tyto věci dělat bez smartphonu a musíte zjistit, jaká je pak nejlepší alternativa pro eh, tyto ehm, osoby. Doprava nebo chudoba v oblasti dopravy je um, velký problém. Sdílená mobilita je to řešení, ano, ale jenom částečně. Jeden z příkladů, které jsem vám chtěl ukázat, protože to má hodně sročnění s mobilizací služeb, ale sdílená mobilita, to je částečné řešení. je to vlastnictví je prostředků, to stojí spoustu peněz, ale pak jsou tady určité požadavky týkající se dostupnosti, například kreditní kartu potřebujete a někteří lidé nemají kreditní eh, karty, pak je tady digitální sociální mezera, mm, dále informace jsou velmi sporadické, když vezmete třeba Brusel, tak informace na, v nejrůznějších systémech mm, těžko naleznete. A celá ta síť někdy bývá dost omezená. Co vám mohu říct? Mm, poslancům. My jsme se angažovali v projektech a vpravo vidíte slide který ukazuje eh, aktéry, které musíte začlenit do tohoto systému udržitelného plánu mobility. Eh, nemusíte číst úplně celý seznam, abyste eh, zjistili, zjistili řeknu vám to, skupiny s nízkými příjmy nejsou zastoupeny v tomto seznamu. Lidé, kteří neumí číst, nejsou začleněni sem. Takže je tu něco, co my jako komunita, jako poslanci, na tom bychom měli pracovat, to musíme udělat sami. Co udělat můžeme? Jistě, můžeme zaangažovat tyto skupiny s nízkým příjmem, tyto lidi eh, eh, jako poslanci bychom eh, měli se zabývat těmito sítěmi chudoby. My víme, kde ti lidé jsou, známe jejich jazyk, jsme s nimi schopni komunikovat a pracovat. Jak jsem řekl, chudoba dopravní je zákeřný problém, takže mm, musíme najít jiná řešení. Musíme spolupracovat také eh, na různých politických eh, polích. Mobilita, vzdělávání, zvláštní plány, eh, mm, to všechno musí spolupracovat vzájemně. Je to velmi zákeřný problém. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za poslední prezentaci. Tady nás asi všechny zamrazilo protože jsme v roce 2020. A je tady stále ještě příliš mnoho osob, které Pokud by se jednalo o energetiku, tak by se hovořilo o energetickou chudobu. Byli by to lidé, kteří nemají peníze na to, aby mohli vytápět svůj byt. Jsou to lidé, kteří použi- vlastně používají čtvrtinu svého platu pro to, aby zaplatili faktury za energie, protože jsou špatně odizolováni ve svém bydlení. A tady bychom mohli hovořit o jakési mobilní mm, prekérní situaci, aby se to správně řekli. Kde jsou ti lidé? Oni nejsou v těch textech, nejsou v institucích. Máme tady platformy pro boj proti chudobě a vy jste řekli jednu mimořádnou věc eh, v úvodu svého projevu. To jsou lidé, kteří by si rádi našli práci. Oni mají ty kompetence, mají ty dovednosti ale oni prostě nemůžou odjet na tu schůzku, na ten přijímací pohovor, protože nemají prostředky pro to, aby mohli někam odjet. Tu jsme tedy ukončili prezentace a mohli bychom začít s rozpravou. Pan Danielson, prosím. Děkuji. Využiju příležitosti a budu hovořit švédsky. Za prvé, dovolte, abych poděkoval našim odborníkům za jejich informace. Bylo to velice zajímavé. Slyšeli jsme o různých perspektivách. Mělo, měli bychom změnit celý sektor dopravy tak, aby byl mimo jiné ekologičtější a veřejná doprava by tedy měla být dostupná všem, i těm, kdo žijí v těch říce osídlených oblastech. Zeptal bych se tedy, jakou máte zkušenost, jaké jsou největší překážky při hledání a nalézání inovativních řešení. Jde o to vůbec nějaká řešení nacházet, anebo jde o to je zaplatit? Je tedy problém v tom, že ta řešení nejsou, anebo jsou a nejsou financována? A má další otázka. Co si vlastně od nás slibujete? Co očekáváte? Co může EU udělat k tomu, aby se vyřešily ty problémy ve vašich regionech, nebo jak k tomu může přispět, aby se vyřešily? Co říkal zástupce Švédska, co jsme slyšeli z Portugalska, e, tak to je veřejná doprava, tak říkajíc na vyžádání, transport on demand. Jedná se o řešení doprava na objednávku. Jaké jsou největší překážky při poskytování těchto služeb a jak se dá minimalizovat riziko, že náklady exponenciálně porostou, když takováto doprava bude k dispozici? Čtvrtá otázka se týká té prezentace o Portugalsku. Slyšeli jsme, že ne všechny říce osídlené oblasti jsou daleko od velských měst. Některé jsou i blízko, ale třeba za hranicí. Tady by mohla Evropská unie asi nějak přispět. Co tedy EU může udělat pro to, aby se tahle přeshraniční řešení dopravy zorganizovala lépe? Děkuji. No, děkuji panu Danielsovi a nyní má slovo paní Admo. Děkuji za tuto velice zajímavou debatu. Většina rozvinutých zemí eh, má problém s tím, že se venkov vysidluje. A co se týče chudých zemích, tady mají obyvatele venkova pocit, že třeba by došli zem, ve měst, protože jim to poskytne lepší příjem. Rumunsko, země, odkud pochází, má 40 obyvatelstva, které žijí na venkově více než 40%. Říká se, že to je dobré, že to je udržitelné, že se věnují zemědělství, udržitelnému zemědělství. To je skvělé, ale e, tito lidé více než 40% našeho obyvatelstva. Vy jste hovořil o těch 6,7% lidí, kteří jsou v nejistých podmínkách. A já tady hovořím o 40% lidí, kteří někdy dokonce nemají ani automobil, ale jezdí e, na koni. Uh, my chceme být bohatá země, chceme mít nízkouklíkovou ekonomiku a zároveň si chceme zachovat ty obyvatele na venkově, protože v Evropě se říká, že to je něco dobrého, že to je výhoda. Jak to tedy celé vyřešit? Jak dobře nastavit tuto rovnici? Před 30-40 lety ve všech těch malých vesnicích jezdil vlak, dnes již ne. A Podívejme se například na Francii, nemusíme se dívat na Rumunsko. I Francie má problém s železniční šítí. A Rumunsko má problém s tím, aby jezdili vlaky po těch hlavních koridorech a o to horší je situace se železničním spojení do menších měst a vesnic. Ale my bychom, jak říkám, si rádi zachovali podíl obyvatelstva na Benkově, ale ptám se, podaří se nám to, nebo půjdeme stejnou cestou jako rozvinuté země, což znamená, že všichni ty lidé odejdou z vesnic do měst. Takže je to takový volba, jakou eh, v společnosti zvolíme na evropské úrovni. Podpoříme tyto země, které mají ještě obyvatele na venkově, anebo půjdeme stejnou cestou jako západní země. Děkuji paní Armon za vaše reflexe. Doufejme, že potom experti budou moci ještě zareagovat. Odpověď pan Olivě, děkuji, děkuji, abych navázala na to, co tady již bylo řečeno před řečnicí. Ano, je třeba se pokusit zachovat ty lidi v těch říce osílených oblastech, aby neodcházeli, aby zůstali žít na venkově. Máme tady rozpravu, bylo tady řečeno mnohého. Já se ptám, jaké může být řešení. Jakým způsobem k tomu přistoupíme, aby ti lidé tam zůstávali? Tady bylo hodné, aby odborníci nalezali řešení pro problémy, které jsou obrovské. Podívejme se na nabídku. Tady vidíme, že tady železnice, spolujízda a tak dále. Mohli bychom se se například v Africe, tam mají ty taxibusy, to jsou takové malé autobusy, které jsou skutečně velice flexibilní, které přejedou podle potřeb, ale jinak je ta nabídka mm, mobility relativně omezená. Zásadní otázka, byla tady položena, je otázka tak, jakou společnost si chceme zvolit. Chceme jít dál cestou té metropolizace, že nám všichni budou odcházet do měst, obyvatelstvo bude soustředěno na omezeném prostoru a tam bude vlastně se odhrávat i veškerá ekonomická činnost. Já si myslím, že mm, ta odpověď by neměla být pouze v úrovni dopravy, ale v územní územního plánování, které by mělo být prováděno harmoničnějším způsobem, aby lidé měli k dosahu zaměstnání, služby, možnosti zábavy, kulturní možnosti. To je přeci lepší způsob, lepší řešení, než ty nulit ty lidi, aby každý den se museli nějakým způsobem přemístěvat desítky kilometrů do měst, proto aby mohli pracovat, jít do divadla, jít do kina. Takže neměli bychom možná eh, hovořit pouze o způsobu dopravy, ale o modelu pro celou společnost. Děkuji paní Parně, děkuji také ze své strany za ty velice zajímavé příklady a děkuji také za tu celou škálu toho problému, kterou jsme si tady osvětlili. My zde na výb- já jsem nejenom na výboru pro dopravu, ale také na výboru pro zemědělství a také na výboru pro regionální rozvoj. A všude tam pozorujeme, že tyto tři témata jsou zásadní. Za prvé, jak rozvíjet Evropskou unii, jak rozvíjet ty venkovské oblasti, které jsou většinou méně hustě osídleny, dále, jak můžeme eh, občanům um, umožnit se zapojit do mobility, jak na úrovni společenské, tak na úrovni ekologické. Momentálně si myslím, jsme ještě neopustili takový ten omezený model eh, myšlení uzavřený což je špatně, protože bychom se měli zamyslet nad tím, jak přeměnit zemědělství, tak abychom měli zemědělství, které bude méně škodit našemu klimatu. Na tom bychom měli pracovat a to společně. To, jak nastavíme zemědělství, je důležité, protože současné zemědělství je velice úzké napojeno na chemické produkty, které jsou eh, výsledkem chemického průmyslu. Tak toto bylo eh, nastaveno, chtěla to tak i Evropská unie, ale to není vhodné. Musíme jít nějakou jinou cestou, která nám dovolí, eh, jak moci uvolnit nové kreativní síly i v zemědělství a tím pádem vlastně znovu nastartovat i venkov, který bude takto lépe eh, atraktivní a více atraktivní. Měli bychom tak trochu otevřít novým způsobem tato témata a je to škoda, protože paralelně nyní odpoledne na výboru REGI e, probíhá diskuze o Fondu pro spravedlivou transformaci. Jde o to, jakým způsobem může mě zemědělství a venkovu umožnit spravedlivou transformaci, což podle mě se stejným způsobem týká i dopravy. A já si myslím, že by bylo možné to více propojit, vytvořit i nějakou síť, i digitální a já si myslím, že by bylo hodné používat digitální prostředky i pro osoby, které zatím ještě nejsou eh, zvyklé využívat eh, digitální svět a digitální prostředí. Hovořil o tom švédský expert, mm, což by umožnilo mm, zlepšit logistiku, ti lidé by se mohli lépe koordinovat. Já, někteří lidé prostě mají pocit, že se neobejdou bez auta, ale i tady jsou možná flexibilní alternativní řešení. Máme tady mnoho pozitivních příkladů již eh, v mnoha oblastech. Musíme udělat vše pro to, abychom udělali správnou transformaci, správnou přeměnu venkovské oblasti a samozřejmě se to bude pojit i s odpovídající mobilitou. Děkuji. A nyní má slovo další řečnice, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ten přístup do říce osídlených regionů je v celé Evropě velice důležitý. Na ostrovech, v horách, na venkově jsou oblasti, které mají stále větší demografické problémy. I když mají důležitou roli třeba pro cestovní ruch, pro uh, produkci potravin i z geostrategických pohledů. Zároveň je velký tlak na městské aglomerace, takže bychom měli se snažit nabídnout pobídky, aby se populace opět vracela na venkov. Je třeba se věnovat právě i otázce dopravního spojení v řídce osídlených regionech. Je potřeba eh, nahradit nescela fungující síly volného trhu, protože to spojení prostě neexistuje. Tedy otázka na odborníky. Jaká konkrétní opatření musí udělat Evropská unie? Jaké programy, jaké financování jsou na místě v rámci té zelené dohody? Budou stačit tradiční nástroje a nebo je třeba reagovat specifičtěji na potřeby těchto, rea- těchto regionů? Děkuji. Děkuji Thank you, chair. Pan Bitanov. Speaking Bulgarian. Děkuji, pokud dovolíte, budu hovořit bulharsky. Děkuji mnohokrát. Doprava sehrává velice důležitou společenskou roli. Společenská funkce dopravy by měla být dobře respektována. Nemůžeme pohlížet na dopravu i na jaký způsob obchodu. Eh, doprava má sloužit občanům, ne má v první řadě sloužit pouze vytváření zisku. Co se týče malých obcí a vesnic, tady je důležité zajistit obyvatelům přístup k mobilitě, neboť mají právo na mobilitu. Je třeba tedy zajistit dobré spojení mezi jednotlivými obcemi. Já jsem stínový zpravodaj k nařízení, které se tohoto týká, a proto bych chtěla, aby veřejné dopravní služby byly chráněny tak, aby mohly zahrnovat jak rentabilní, tak nerentabilní linky. Pokud totiž v opačném případě bychom zprivatizovali veškerou veřejnou dopravu, tak ty nerentabilní linky by vlastně byly zrušeny a ta, ty malé obce, ty vesnice by již neměly vůbec žádnou veřejnou dopravu. Proto bychom vždy měli nezohledňovat jenom zájmy těch velkých dopravních společností, kterým jde pouze o zisk, ale hledět v první řadě na právo občanů na mobilitu. Veřejná doprava má sociální charakter a měli bychom bránit privatizaci. Děkuji panu Vitanovovi, to je skutečně závažná otázka, otázka privatizace dopravy. To je velmi zásadní téma, které jste zde dnes nadnesl v mnoha městech v Evropě to vedlo k různým problémům. Nyní má slovo paní Kutužár. Děkuji vám za prezentace. Toto je velmi důležité téma zvlášť pro naši politickou skupinu, ale všichni z nás by měli vědět, že pokud budeme chtít docílit opravdu změnu a opravdu účinná politice, tak bychom neměli žádný region nebo žádnou část populace eh, nebo evropskou komunitu nechat stranou. A já pocházím z nejmenšího členského státu, to je Malta, a eh, Náhodou pocházím z malého eh, ostrova Goldzou, což je hlavním ostrovem. A dokonce, i když máme relativně dobrá spojení, do oblastí, o kterých dnes mluvíme, tak pořád ještě zažíváme eh, jsou insularitu a problémy, které jsou s tím spojené. Ehm, máme tady ehm, eh, hodně dovedností, ale také odliv dovedností, protože mnoho lidí ehm, odchází za pracovními příležitostmi na pevninu. A je to velké téma. Já si myslím, že to je, jsou to velké příležitosti, jsou to větší příležitosti třeba, které mohou najít někde poblíž. Ale přesto je to skutečnost, protože Tady máme například lidé jdou do práce a žijí na pevnině, protože přestože mají relativně dobré spojení, tak eh, Přesto dají přednost tomu jít na tuto pevninu. A eh, já se snažím vysvětlit trošku situaci, protože Máme tu e, závazky, ty jsou stále větší, e, hlavně v říce osídlených oblastech. A bychom těmto e, komunitám měli poskytnout spojení, protože jinak svoboda pohybu, na kterou jsme tak hrdí a která je tak zásadním prvkem v naší Evropské unii, ta by nebyla eh, potom možná v takovýchto komunitách. A proto si myslím, že bychom měli eh, tyto věci eh, na ně nezapom- bychom neměli zapomínat, i když to možná bude obtížné, protože soukromý sektor tady nechce investovat, tyto oblasti jsou odlehlé, veřejné úřady také, myslím, mají svou zodpovědnost a měli by tady mm, být nápomocny mm, a měli by těmto lidem dát možnost odejít třeba do zahraničí anebo jít do jiných eh, částí členských států, aby získali mm, zkušenost. Tady mají třeba lepší pracovní příležitosti, eh, lepší kulturní příležitosti nebo ehm, společenské a mm, ehm, pokud tady budou dobrá spojení, tak eh, to by znamenalo, že potom v té v těchto oblastech mm, se bude více investovat. Děkuji vám a budeme dál pokračovat, abychom zajistili, že všem našim regionům ehm, toto zajistíme. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, paní Kutuže. A na závěr je taková krátká otázka z mé strany. Vy jste tady prezentovali různé aspekty, potrhli jste zejména eh, ty nerovnosti, které jsou eh, na venkově. A tady jde skutečně o politickou volbu. A tady vidíme, že otázka urbanizace a zprávy je zásadní volbou. Rozhodující volbou. Proč to říkám? Protože pokud vy se rozhodnete, že zainvestujete do TŽV, do těch rychlo, eh, vysoce rychlostních vlaků, to je výborné, ty vlaky jezdí rychle, ale ne E, poskytují dopravní obslužnost těm územím, která nejsou na těch hlavních trasách. Takže jak vypadá již projekt do budoucna? Já si myslím, že existuje řešení. Všude v Evropě existují osvědčené praktiky. Nikdo nehovořil o tom, a to je taková filozofická otázka o tom, že by třeba e, ty, ta veřejná doprava mohla být zdarma. Vy ve svých slidech se ukázalo, jak jsou rozrůzněné ty ceny podle věku a tak dále, ale například alespoň ve Francii máme už takové pokusy. Jeden z těch největších je v Dunkerque. Tam je 200 000 obyvatel a je tady snaha eh, z toho udělat veřejnou dopravu zdarma. Je to takový veřejný statek a chudí, chudí lidé ho využívají. Takže tady jsou možné cesty. A druhá věc, my jsme výbor pro dopravu. Pozor na to, nejsme výbor pro zemědělství ani výbor pro rozvoj venkova. Je třeba, abychom nalezli nástroje, které vnesou do venkovských oblastí mobilitu. A jsou tady fraktury, generační zlomy, mobilita osob starších není stejná jako mobilita mladých lidí, kteří využívají každodenně iPhony. Máme tady další zlom, územní. Ne všichni jsou pokryti například internetem. A jsou tady také různá území, existují venkovské oblasti, kterým se vede velice dobře, které jsou vysoce ekonomicky rozvinuté, a jsou jiné venkovské oblasti, to je úplně jiný svět v úzovkách, tam to nefunguje. Proto je tedy třeba zvážit, jakým způsobem znovu do těch venkovských oblastech, kde to nefunguje dobře, vrátit zpět hospodářskou činnost. A to nejenom do měst. To je taková velká výzva 21. století. Já vám děkuji. Nyní se obracím na naše experty. Já začínám vámi, paní Teleš. Eh, bylo tady nadneseno mnoho úvah a já vám dám slovo, abyste mohla zareagovat. Ehm, tak pět minut bych eh, řekla máte k dispozici. Děkuji, děkuji. Těch otázek bylo mnoho, které byly položeny a některé, myslím, se velice přímo týkaly Portugalska, zejména ta otázka pana Danielsona. Domnívám se, že tady nám vyplynula ze všech projevů jasná věc. Na dopravu bychom měli pohlížet jako na sociální faktor. A právo na mobilitu je nescizitelné právo, jasné právo občanů. A pokud nebudeme mít dopravu, nebudeme mít eh, přístup k mnoha věcem, které společnost nabízí, zdraví, kultura a tak dále. V konkrétním případě Portugalska, protože já mohu pouze hovořit za tuto zemi, kterou znám nejlépe, já jsem se vám to snažila tady trošku osvětlit, že máme obrovské teritorium, které nízko, řidce osídlené a kde lidé mají očekávání v oblasti mobility a dopravy zejména se soustředíme na veřejnou silniční dopravu, na autobusy, a tady bych řekla, a tady odpovídám na otázku, která mi byla položena, jak je ten, jaká je ta největší překážka. My máme linky, které jsou rentabilní a linky, které rentabilní nejsou, což je tedy ekonomický problém v první řadě. A my se s tím musíme nějak potýkat, jakožto země, s těmi ekonomickými problémy Eh, my jsme to začali řešit tím, že to převezme soukromý sektor, ale ono to nefunguje, protože tam nejsou finanční kompenzace a některé ty linky prostě nejsou udržitelné a ty kapacity tady nejsou, ty vzorce mobility nejsou bohužel na výši eh, v těch jednotlivých věkových skupin. Jaké je řešení? není možné, aby to vláda neřešila, aby to odložila stranou. Je třeba, aby to řešil veřejný sektor. Veřejný sektor se tomu musí věnovat. A musí se věnovat i říce osídleným oblastem. V Portugalsku potřebujeme hlavně více peněz, větší financování pro dopravu. Ale to nestačí. Nestačí pouze věnovat na něco peníze. Evropa by měla být náročnější aby se nám nestalo to, co se stalo s jízdními koly, kde tady máme mnoho cyklostezek v oblastech, kde vůbec někdo na kole nejezdí, protože to jsou seniori a u nás prostě seniori nejezdí na kole, na severu nejezdí, v Alentežu nejezdí, ve vnitrozemí na kole nikdo nejezdí. Jsou to, jak jsem ji říkala, na kole jezdí lidi v ekonomicky aktivní mladí lidé, ale to jsou lidé, kteří byli na pobřeží, kteří tam rozvíjí novou kulturu mobility. Nemůžeme nutit 60-70 letého člověka, aby začal jezdit na kole. To nejde. Tedy vnitrozemí. Tady bychom měli mít, e, není, není tedy vhodné vzít evropské peníze a použít je ve vnitrozemí na infrastruktury, které tam nikdo nepotřebuje. Proto by bylo velice nutné, aby Evropská unie tento výbor se provedl revizi veškerého financování, které je poskytováno například Portugalsku, tak, aby byla země motivována pro, k rozvoji informační technologie, aby se lépe používaly smartfony, veškeré ty aplikace a sítě, bylo to tady také řečeno kolegou. Mnoho osob ale zase telefon a internet nemá. Tedy je třeba na toto věnovat peníze, aby se to rozvíjelo, dívat se na to, co je schůdné z finančního hlediska, ať už to bude financovat veřejný či soukromý sektor a podívat se na to, která území by bylo třeba dále rozvíjet. Někdy je možné, že lidé sice mohou jet autobusem do místa z A do místa B, ale pak už se přímo domů nedostanou. I toto je tedy problém. To jsou veškeré takové ty fyzické překážky, to v jakém stavu jsou silnice. A já bych ráda zdůraznila toto, je třeba plánovat, dobrým způsobem plánovat. Samozřejmě, že nemůžeme mít veřejné plánování dopravy stejně taky, jak se provádí územní plánování či městské plánování, ale plánování je velice důležité. Mělo by to být povinné, aby veškeré financování, které přichází v Evropě, zde konkrétně do Portugalsko, mělo vlastně jako základ studii plánování, která by zajistila, aby ty peněžní prostředky byly používány vhodným způsobem. Aby lidé mohli například vzít svůj osobní automobil, dojet na nějaké odstavné parkoviště a tam moci jet dál autobusem. Ale je důležité, aby na takových těch zastávkách bylo například i mm, nějaké čekárny na ten autobus, aby ti lidé, když prší, si měli kam sednout a byli chráněni před počasím. Toto si myslím, že by motivovalo mnohé. Takže před námi je velký kus práce, který velmi souvisí s strategií. Dříve, než budeme utrácet peníze, je třeba myslet, mít cíle, metody, strategie a plánování. A také je třeba samozřejmě si zvážit, jaký model společnosti chceme mít. Pokud se budeme takto chovat, tak si myslím, že v budoucnosti budeme úspěšní. Podívejme se jak to vypadá v Portugalsku, například v Lisabonu, tam jsme velice rozvinutí, máme tam dost minutý přístav, dobré infrastruktury, ale ve vnitrozemí je situace jiná. I když se to pomalu mění, máme nyní mladé biozemědělce, kteří se za, začínají usazovat ve vnitrozemí a také nám roste cestovní ruch, a to nejenom v Algarve, kde máme tradiční cestovní ruch, kam lidé jezdí k moři, ale začíná nám také se narůstat cestovní ruch ve vnitrozemí a v horách a tam eh, vlastně eh, je to jiné než na pobřeží. Máme tam osoby, které jsou starší, žijí jiným způsobem života a turista si přeje poznávat takovéto rozdíly i v rámci jedné země. Pokud bychom měli lepší a flexibilnější dopravu, i tyto možnosti si myslím by byly lépe využívány. Potřebujeme mít ekologičtější vozy, dobré jízdní řády, dobrou flexibilitu, abychom vrátili do řídce osídlených oblastí novou inovační dynamiku. Bylo by tak možné, abychom zmírnili ty velké asymetrie, které stále ještě bohužel máme, jak to bylo tady přesně popsáno i ostatními řečníky. Chci říci, že území, které nemá mobilitu, je ještě více vyloučené, ještě chudší než ostatní území. A bohužel právě v těchto osobách žijí také ženy, seniori, osoby s postižením, osoby, které mají ekonomické problémy. Já veškeré tyto oblasti velice dobře znám a proto potřebujeme mobilitu i v těchto oblastech. A ještě jednou pozoruji, samotné finance nestačí. Je třeba si dobře uvědomit, jak je chceme utratit a kde je budeme utrácet. A tady si myslím, že Evropská unie by mohla velice pomoct portugalské politice. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Teleš. A nyní má slovo pan Landán. Prosím. Tak så mycket. Fast får prata svenska nu. Först och främst skulle jag vilja instämma i att Děkuji vám a rád využiji možnosti hovořit švédsky. Ano, máte naprosto pravdu. Musíme systém dopravy a mobility vidět jako celek. Musíme vnímat všechny prvky, které jsou součástí té mobility, ať už je to jet na kole, jít pěšky, autem, autobusem a samozřejmě i ty systémy dopravy na vyžádání. Jedna otázka souvisela s tím, že máme velkou koncentraci dopravy ve městech. Ve Vermlandu je to u nás tak ve městech taky. Je tam nabídka zaměstnanosti, infrastruktura a teď je otázka, jak se to všechno dá rychle změnit. My na tom pilně pracujeme, snažíme se to vyřešit, jakým způsobem uh, získat digitální přístup k větší nabídce, aniž byste se někam museli fyzicky vydávat. Takže digitální bezbariérovost je velice důležitá. Ale potřebujeme i dostatečnou digitální zralost, abychom mohli nabídku řádně využít. Padly tu také dotazy, co očekáváme, co lze očekávat od Evropské unie při realizaci takovýchto řešení. První, co mě napadá, je nutnost podpory pro pilotní projekty, abychom mohli nová řešení nejdřív vyzkoušet, otestovat, abychom mohli přijít s novou nabídkou řešení. Vermland takovou potřebu má. My chceme testovat věci, o nichž nevíme, zda budou fungovat. Bohužel financování je dnes k dispozici pouze v omezené míře. Pak je tady samozřejmě i otázka nabídky těch flexibilních řešení a tady je velice důležitá otázka, aby občané měli důvěru v to, že to všechno také bude fungovat a že budou vědět, jak ty služby využívat. Tady je třeba nabízet nejrůznější školení a informační opatření. Je krásné nabízet digitální řešení a aplikace. To funguje většinou pro většinu lidí, ale ne úplně pro všechny, takže musíme mít vždycky i nějakou alternativu pro tu část populace, která nemá k dispozici všechny ty technické vymoženosti. Paní předsedkyně se ptala, co si myslíme o bezplatnosti veřejné dopravy. To je na politická otázka. Tady jsou jisté překážky. Za prvé je to ryze praktický problém. A sice jak financovat již stávající dopravní prostředky. Vermland je poměrně nevelká oblast a přesto vydáváme 200 milionů švédských korun rok co rok. Pro celé Švédsko by to bylo 40 miliard korun ročně na dopravu. A to je značné zatížení pro společnost je vždycky důležité, eh, jak se stanoví politické priority. Pak je tady druhý praktický aspekt. Kdyby veřejná doprava byla zdarma, tak by lidé méně asi jezdili na kole. I to je třeba zvážit. To samozřejmě pak bude znamenat nedostatek pohybu populace a proto je důležité mít dobrou veřejnou dopravu, která bude dobrou alternativou a bude zahrnovat velmi dobrou nabídku. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu Landinovi. A nyní má slovo pan Štěrba, prosím. <clears throat> Já jsem si zachytil otázek eh, okruhu problémů. Eh, co se týče inovací, jestli je problém inovace nacházet nebo spíše financovat, eh, já bych řekl, že z pohledu středočeské dopravy ten problém inovací se dá krásně řešit, financovat v případě například smart ticketing, čili nějakého jakoby sofistikovaného způsobu eh, úhrady jízdného na nějaké eh, virtuální bázi, integrovat na ty platební karty a tak dále. To znamená, ty soft řešení si myslím, se financují, že se to realizuje, ten pokrok je v té oblasti digitalizace. Na druhou stranu eh, inovace typu nových pohonů, například vozidla poháněna z akumulátorů, nebo vodíkové pohony, tak tam bohužel ty objednatelé dopravy nahrážejí na limity, které mají ve svých rozpočtech. Oni, oni ve skutečnosti neobjednávají to, co opravdu potřebují ty občané, oni, oni objednávají rozsah dopravy, tak, aby ufinancovali prokazatelnou ztrátu, kterou mají k dispozici ve svém rozpočtu. Jo, čili tam je trošku jakoby problém najít dostatečné finanční zdroje i třeba pro pravidelnou obnovu těch vozidel, toho opravdu hardwareu té veřejné dopravy, aby eh, to bylo i atraktivní vlastně pro, širokou, pro široký spektrum toho obyvatelstva, ta veřejná doprava. A i vlastně ty nové pohony, které by měly přinést taky příspěvek k ekologizaci té dopravy tam, kde železnice není vedena v elektrické trakci. Další možností inovace na železnici ve veřejné dopravě je třeba používání vozidel tramvajového typu na železnici, kde by vystačila vlastně jednoduchá elektrizace té trati, ne, ne pro vedení těžkých vlaků, ale jednoduchá trolej pro vozidlo tramvajového typu. I tam je problém nacházet vlastně jakoby eh, schodu mezi, mezi státem, mezi úřady státní zprávy, drážním úřadem, mezi zájmy států, regionů a obcem. Jo, čili tam chybí, jakoby, jak jsem zmiňoval v té prezentaci, na začátku by měla být koncepce, co chceme, jakoby jednotná koncepce, závazná koncepce, od které se odvine potom plánování, ale na jednotné bázi. Dneska bohužel jsme v České republice vystaveni stavu, že je 13 regionů plus hlavní město Praha. Každý má svůj plán dopravní obslužnosti. Eh, kromě Prahy a středních Čech každý kraj má své jízdné nekompatibilní do toho jsou ještě jízdné jednotlivých dopravců, kteří jezdí eh, na komerčním základě. Takže vlastně eh, ten cestující eh, s nadsázkou řečeno, pokud byl napříč republikou, a Česká republika je spíše menší zemí, tak on si pořídí v podstatě třeba 10 různých jízdenek pro tu cestu. Čili to je naprosto odrazující, naprosto odrazující věc od té veřejné dopravy. S každým přestupem řešit, jakou budu mít rezervaci, jakou budu mít jízdenku, Eh, jaký přepravní podmínky budu mít pro cestu tím jiným druhem dopravy. Jo, čili integrace veřejné dopravy se daří v České republice, ale v rámci hranic krajů, ale bohužel mezi kraji je problém. Další problém je třeba, jak financovat eh, třeba zastávkové vlaky nebo zastávkové spoje obecně přes hranice těch krajů. Nikdo nechce financovat ten úsek, který vlastně vede už jakoby za hranici toho jeho kraje, protože on financuje dopravní obslužnost v územním obvodu jakoby kraje. Eh, čili jedna věc je, stát objednává meziregionální dopravu, která spojuje vlastně krajská města a pak kraje si objednávají dopravu ve svém územním obvodu. Není to zatím tarifně sjednoceno, bohužel. Takže tam je velký problém pro ty cestující. Co se týče vývojových etap eh, sídelního osídlení, úzká vazba na územní plánování, jak jsem zmiňoval, velmi živelně proběhly vlastně změny osídlení 30 eh, obyvatelstva se soustředilo do oblasti metropolitní Prahy, hlavního města, a aniž by k tomu byly stanoveny nějaké předpoklady, aniž by byla vybudována infrastruktura, oni nemají dneska kudy jezdit za prací ty silnice jsou naprosto saturovány, kongestce každý, každý den, vlastně nepřetržitě už není ranní špička, odpolední špička, už je celý den neprůjezdná infrastruktura. Eh, co se týče eh, příspěvku Evropské unie. Evropská unie velmi, velmi blahodárně přispěla eh, ke kohezi vlastně nových členských států tím, že velmi významně spolufinancovala transevropské multimodální koridory. Ovšem ty obyvatelé, kteří bydlí v dosahu těch multimodálních koridorů transevropské sítě, tak mají velmi kvalitní dopravu, velmi kvalitní dostupnost hlavního města, regionálních center a tak dále, ale ty oblasti, které jsou vzdáleny od těch transevropských koridorů, tak jsou vlastně odtrženy. Tam opravdu jsou závislí buď na autobusové dopravě, v lepším případě, anebo opravdu jenom na osobním automobilu. Jo, protože přestupy, zanedbaná infrastruktura, stará vozidla, takže tam si myslím, že eh, nějaký, nějaký poput eh, vedle transevropských sítí, že by Evropská unie se mohla zaměřit i na jakoby ten význam těch eh, regionálních spojení, regionální infrastruktury. S tím, že samozřejmě naprosto prioritní by měla být vytvořená síť jakoby radiálních kapacitních železnic, které by obsluhovaly problematika hierarchizace té dopravní, té dopravní infrastruktury a dopravy na ní, dálková doprava, meziregionální doprava, eh, příměstská doprava, regionální doprava a městská doprava. A ty by měly být hodně provázány. Velmi aktuální téma v České republice je výstavba vysokorychlostních tratí. Konzultujeme zkušenosti jak z Francie, z Německa, z Itálie, z Velké Británie, High Speed 2 Eh, co chceme, aby ta vysokorychlostní železnice nespojovala pouze velká města na vzdálenost 500 kilometrů, ale aby měla i terminály v těch regionech, aby, aby vlastně přiblížila ty regiony těm centrům. A to je předpoklad pro to, aby ty, aby ty obyvatele zůstali v těch regionech, protože on potom bude za 30 minut bude v Praze z regionu. A tím vlastně odpadne potřeba, aby se stěhoval do Prahy za prací. Děkuji mnohokrát a náš poslední řečník je pan Christian. Dávám mu slovo na pět minut. Děkuji vám. No, nějaké zázračné řešení asi neexistuje. Jak jsem řekl, je to opravdu takový zákeřný a velký problém. Máme různé přístupy k jeho řešení z různých politik ale jeden takový možná trošku vědečtější e, přístup by byl rozvoj orientovaný na dopravu. Tam by aspoň ta premisa, že by byl nějaký koncept, který by opravdu mohl fungovat. Že to nebude žádný automatizovaný proces když eh, tedy budete vyvíjet služby, vyvíjet struktury bydlení na základě dopravy, tak vlastně se budou automaticky vytvářet různé ty infrastruktury a sítě. Eh, druhá věc, nevýhody takového způsobu rozvoje, kde k tomu došlo, tak to vedlo k gentrifikaci, kde rostly ceny za bydlení. To je samozřejmě taky problém pro cílové skupiny, jako jsem třeba já, které nemají závratné příjmy. E, proč tedy neskusit rozvíjet bydlení a služby třeba podél velkých cyklotras? To by mohlo fungovat třeba v těch říce osídlených oblastech. Já jsem velký fanoušek jednotných konceptů. Do, zdarma veřejná doprava je takový jednoduchý koncept. Ale když je něco zadarmo, tak se to nadměrně užívá až zneužívá. Ale my musíme mít užívání a spotřebu v rozumné míře, ale jako dočasné opatření kteří, pro ty, kteří by to potřebovali nejvíc, by to možná mohlo fungovat. Proč ne? Také jako odpověď panu Danielsonovi, co mi zda potřebujeme vymyslet ta řešení nebo je zaplatit. Já si myslím, že dost eh, flexibilních řešení už je. Když se podíváte kolem sebe, tak eh, třeba v Bruselu je to dnes úplně jiné než před dvěma lety. Máme e-koloběžky, e-kola, všechno. Takže trh se vyvíjí velice rychle, možná rychleji než my. Řešení tu jsou a velká role, kterou může EU sehrát, je regulace. Regulace udržitelnosti a dostupnosti, protože někde ta nová vznikající řešení eh, urychlují některé z těch zákeřných problémů. Když se podíváte v noci tady v Bruselu, kdo jezdí na těch elektrických koloběžnách, to jsou lidé, kteří eh, mají malé příjmy a teď sbírají ty koloběžky, aby je mohli nabíjet. Také bych se mm, rád vyjádřil pro kolo. Takže e-kola 25 kilometrů je mm, hračka, nepotřebujete na to žádnou skvělou kondici. Eh, já znám eh, školu, kde učíme lidi jezdit na kole a elektrokola jsou řešením pro tyhle lidi. Opravdu jsou. Potom projekty cirkularity. My jsme součástí velké banky, která eh, nabízí na leasing kola a za pár let se nám ta kola vrátí a my je poskytneme členům naší skupiny za minimální cenu. To jsou projekty cirkulární ekonomiky, které mohou velice dobře fungovat v kterémkoliv státě. No a samozřejmě financování to je vždycky problém. Financování a hledání těch částek na to, abyste mohli odstartovat projekt. Takže já bych řekl, ano, tady Trh může sehrát svou roli, ukáže, co funguje, ukáže, kde je potřeba nějaké financování a můžete si tedy potom vybrat. A pak bych zase zdůraznil eh, ty eh, plány udržitelné městské mobility, SUMP, ty jsou velice důležité. Pořád je tady ten participativní přístup a Někde je tu nedostatek pozornosti ze strany těch nízkopříjmových skupin nebo těch skupin, které jsou méně zastoupeny v té běžné participativní populaci. Merci beaucoup pour Děkuji mnohokrát za všechna vystoupení. Já bych chtěla ještě říct něco k té bezplatné dopravě. Ono to není bez bezplatné. Bezplatné je to používání. Samozřejmě, že za tu dopravu někdo platí. Hm, to není zadarmo. A kdo platí? To jsou občané tím, že platí daně. Takže paní Deli, když tady říkáme bezplatná doprava, takže pozor, nic není zadarmo, to je jasné, ale zadarmo je to používání toho dopravního prostředku. Rozhodně si myslím, že vám můžeme nyní zatleskat. Děkuji mnohokrát za vaši expertízu, děkuji eh, za vaše objasnění, za příklady dobré praxe, ale vidíme všichni, myslím, že před námi je obrovská výzva, které se musíme chopit. Vy jste to řekli také tak trochu nepřímo. Mobilita ve venkovských oblastech. Eh, každý má celou řadu možnosti a nástrojů každý aktér by je měl začít využívat. Vy říkáte správně, že tady není jeden magický vzorec, recept, který vyřeší vše, ale jsou tady magické nástroje a možnosti, ale je třeba je používat a je třeba, aby byly dostupné všem. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, myslím si, že vám skutečně můžeme zatleskat a bohužel budeme muset eh, ukončit tento bod a potom máme před sebou ještě jeden. Já doufám, že se s vámi brzy opětovně uvidíme a budu ráda, když nám poskytnete eh, své prezentace, ty slajdy. Milí kolegové, 17 hodin začne schůze koordinátorů. Souhlasíte, pane Danielsone? Vy jste velmi nadšený. překypujete entuziasmem, takže já tímto ukončuji naši schůzi a setkáme se zde opětovně ve stejném sálu v 17 hodin.